pátek ráno narazil, se srazil cestovní autobus, eh, autobus eh, s nákladákem. Obě dvě vozidla eh, vyhořela. Jedná se o jedno z nejtěžších, z nejtěžších neštěstí v Evropě 43 lidí, většinou seniorů, kteří jeli na výlet do Pirenejí, e, přišlo o život e, nedaleko svých domovů. A právě protože jsme teď ve Francii e, jménem Evropského parlamentu přeji těm, kteří byli zraněni, přeji, aby se rychle uzdravili a Eh, blízkým obětí eh, si dovoluji eh, vyslovit, vyslovit upřímnou soustrast našimi myšlenkami. Jsme s vámi a přejeme vám mnoho sil při zvládání testí ze strašlivé ztráty vašich blízkých. Dámy a